pohraniční eh, ostrahy hranic a pobřeží. Ovšem eh, eh, někteří si to vysvětlují jinak a místo ostrahy hranic se chtějí izolovat a tím nahánějí migranty do rukou pašeráku lidí. Vidíme to nyní v Libii. My vlastně se takto spronevěřujeme Eh, našim křesťanským a jiným hodnotám. Eh, de facto, pokud by to šlo podle našich konzervativců a lidovců, znamenalo by to, že budeme eh, migranty nyní tlačit do třetích zemí. Naštěstí se nám to podařilo úspěšně odmítnout. A zajímal by mě, kdy tedy rada, jejíž zástupci tady dneska nejsou, eh, se tím začne zabývat, kdy budou jednotná pravidla pro legální migraci. Jedině takto totiž budeme schopni eh, trvale a dle našich hodnot eh, vytvářet podobu ochrany hranic. Paní Sipel, paní Šojdrová má otázku, modrá karta. Ne, odmítám. Tak bohužel. Nyní pan Kelmer na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Je správně, že je třeba posilovat Frontex a je tady na to třeba více personálu. Je to správné opatření. Současně s tím, to, že žádáme 10 tisíc dalších pracovníků, z toho vzniká tedy Ehm, další problém, eh, a sice, že opět to řešíme způsobem obvyklý, tedy chceme vynaložit více peněz. To mm, nevím. My musíme na hranicích nejenom kontrolovat, ale musíme také rozhodovat o tom, kdo k nám smí a kdo ne. Místo toho ovšem se tady objevila většina, která chce jednoduché řešení, to znamená více peněz a tím zakrýt zhoršování problému. Tady skutečně existuje nová krize a to opravdu eh, není eh, nic, eh, o co by stáli naši občané. Musíme jejich vůli brát vážně a já tedy prosím, abychom tady vedli zásadní debatu. Děkuji. Minut. Za prvé chci poblahopřát kolegyni Mecola za vynikající práci. Děkuji za vynikající spolupráci během posledních let. Děkuji panu komisaři za vynikající návrh. Všichni tedy eh, spolehají na Evropu Evropa, která nemá hranic. To řekl pan Václav Havel a vynikající úspěch evropské integrace je právě zrušení vnitřních hranic, což znamená na druhé straně mít silné externí hranice. Říkám to jasně. Tady nejde o to ale vybudovat eh, nějakou pevnost v Evropě. Ne. Jde o to provádět kontroly nad toky lidí hm, směrem do i ven takže jde o to provádět screening, kontroly bezpečnosti zcela normálně, běžně u všech i těch, kteří sem přijíždějí pro mezinárodní ochranu. Ochrana hranice je zásadní, abychom i bojovali proti přílivu padělků, narkotik, zbraní, všeho, co nechceme zde v EU. Tato zpráva ta mm, neznamená federalizování kompetencí. Ne, je to krok vpřed, ale je to důležitý, a je to důležitý krok správným směrem. A pane předsedo, dovolte, já jsem tady působila deset let a to je jeden z posledních projevů na plénu po deseti letech. Chci poděkovat všem kolegům, všem, se kterými jsem spolupracovala a mm, Eh, takže politika možná pomí, ale přátelství zůstává a doufejme, že nový parlament bude šanci nového začátku. Děkuji. To jste optimistka. To jste. Ale v vašem hm, případě doufám, že tak bude. Takže paní Forenca, minuta. Děkuji, pane předsedo. 300 eh, eh, 30 mrtvých jenom v roce 2018, to je počet mrtvých eh, ve středozemí. A tady, když my pokračujeme v těch diskuzích o posilování hranic a politiky vyhošťování, takže já si myslím, že my v Evropské unii musíme jít jinou cestou, a to především cestou toho, že mm, ty libyské přístavy prohlásíme za nebezpečné. To jsme již deklarovali sice, ale některé členské státy pořád ještě eh, chtějí repatriovat do Libie, včetně Itálie. Měli bychom rozhodnout, pokud chceme aby si na nás pamatovali všichni, jako ty, kteří zvýšili počet mrtvých, anebo jako na ty, kteří snížili jejich počet. Proto nesmíme repatriovat lidi do Libie, protože tam jim hrozí mučení a mm, to, když budou takzvaně zachráněni libyskými strážemi, tak to budou vráceni do Libie a tam jim to hrozí. Takže zde je třeba přerušit tu dohodu s Libií. Evropa by měla být Evropou, která nebude mít zavřené mm, přístavy, tak jak to chce Salvini. Děkuji. Paní Valero, minuta. Genomsnitt 44 Mnohokrát eh, děkuji. Každý den eh, umírají lidé v Středomoří a eh, mnoho lidí je na útěku a několik milionů již uprchlo Trpíme samozřejmě také přírodními katastrofami, klimatickými změnami. A to vše souvisí s tím, že mnoho lidí se dává na cestu. Eh, víte, že máme tady takzvané klimatické uprchlíky taky a máme také 600 milionů, kteří se budou k tomu připojovat této souvislosti. A to je jenom část těch uprchlíků, kteří v budoucnosti dorazí do Evropy. Bude to obtížná situace. Jsme tedy připraveni eh, nasadit eh, zdroje pro to, abychom se tomu postavili? Pokud ano, tak pak musíme svěřit mandát k ochraně hranic. Musíme vlastně zaplatit za to, že zde dochází k této masivní migraci a musíme se postavit také eh, k řešení těch takzvaných uprchlíků z chudoby. Pan Koro. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, je to jasné systém eh, eh, asilového systému, to je velké selhání. Po čtyřech letech, kdy sem eh, jezdí migrant, migranti, nedošlo k žádné reformě Dublinu a navíc nová na uprchlíků na našem pobřeží, bez toho aniž by se cokoliv změnilo, aniž bychom byli schopni změnit náš azylovou, naši azylové politiky. A v podstatě eh, nový Frontex má být hlavním nástrojem, to, co máme, to je jediná možnost, ale Evropa se snaží co externalizovat tento problém do jiných zemí, které, a dělá, které budou dělat za nás tu špinavou práci. A reforma Frontexu to je poslední eh, z těchto opatření, ale je to velice přijato urychleně v naději, že snad dostaneme něco, to, co, bude nás, co nám pomůže v kampani. Bez toho, aniž bychom udělali řádně reformu azylového systému, a hm, protože pořád je zde velký odpor vůči solidaritě. Některé státy o tom ani nechtějí slyšet. My jsme proti této reformě, protože eh, členské státy mají mít suverenitu a řídit vlastní hranice. Ale vlastně pokud dáme možnost komisi, aby prostřednictvím agentury a eh, aby eh, v podstatě eh, dáme možnost tedy, aby členské státy opět zaváděly kontroly na vnitřních hranic, no tak potom asi ta agentura není adekvátní. Zde přece v Evropě podle smlouvy máme princip solidarity, který ovšem v praxi chybí. A pan Epidiajos, minutu. Srdečné díky, pane předsedo. Je pravdou, že bylo prokázáno, že Frontex byl zkušeností, která mm, nebyla plodná z hlediska Č možnosti čelit eh, těmto tlakům. Unie měla mm, alokovat více prostředků na vytváření těchto nových eh, útvarů. Nyní padlo rozhodnutí ohledně 10 tisíc zaměstnanců. Eh, a to ve chvíli, kdy jsou tady úsporné, úsporná opatření a peníze daňových poplatníků jsou alokovány tomuto útvaru, který nebude k ničemu. A členské státy přitom potřebují tyto finanční zdroje. Evropská unie tady rozhoduje tak, že jde proti logice. Všichni eh, jsou zajedno v tom, že nejlepší ochrana by mohla být zajištěna, pokud by to byly členské státy, které by se o to postarali. To bylo ověřeno. Většina členských států uzavírá své hranice v tomto okamžiku tak, aby čelili nekontrolovanému přísunu e, migrantů. Samozřejmě, že tento e, problém zatěžuje hlavně Řecko. Řecko musí pochopit, že Řecko musí samo e, chránit svoje hranice. Nikdo jiný to nemůže učinit. Děkuji mnohokrát. A na ní pan Diaz de Meral. Prosím, minuta a půl. Pane předsedo, pane komisaři, já chci poděkovat Robertě za vynikající práci, ale připomínám, že v těch řízení migrace efektivním způsobem a garantovat vysokou míru bezpečnosti v Unii s tím, že zároveň budeme chránit volný pohyb osob. Vytvoření eh, sílit 10 tisíc mužů na hranicích, a které budou mít i kompetence v návratech a které budou moci eh, spolupracovat se třetími státy, to je zásadní, abychom mohli kontinuálně solidně pomáhat zemím, které přijímají migranty, ale i těm zemí tranzitu a původu. Takže to mm, to je jeden eh, z eh, základních uhelných kamenů pro to, abychom garantovali náš společný prostor bezpečnosti, spravedlnosti práva v Unii. Je zásadní, aby Evropský parlament nadále pracoval a abychom my měli větší operativní i finanční možnosti, které tato agentura musí mít. Kromě toho je tady bezpečnost, jistota. Ta jistota je taková, že tato stráž bude eh, muset respektovat mezinárodní, humanitární a námořní právo a chartu základních práv EU. Děkuji. Um, Fajon, un minut. Uh, Tania Fajon, minutu. meja eh, Souhlasím, eh, že potřebujeme lepší ochranu externí hranice Evropské unie. Ano, to je určitě základ pro to, aby mohla lépe fungovat šengenská oblast, abychom měli kontrolu nad imigrací. A já určitě budu hlasovat pro nová pravidla, pro silnější Frontex který nám umožní eh, vytvořit sílu v počtu 10 tisíc mužů. Členské země mají za úkol chránit své hranice a zároveň je třeba chránit lidská a občanská práva všech těch, kteří budou navraceni Frontexem do třetích zemí. A E, přitom spolupráce s těmito třetími zeměmi, například na západním Balkáně, by měla být ošetřena smluvně. Nové, nová pravidla pro e, vnější hranici určitě musí být e, ve spojení a souvislosti s pravidly pro hraniční hranice. Dámy a pánové, pokud bychom tady měli mít jednu agenturu, Eh, která si zaslouží eh, evropské prostředky, pak je to Frontex. Frontex nám tedy zajišťuje volný pohyb přes hranice uvnitř Unie. A já tady z tohoto důvodu vítám posílení mandátu Frontexu, protože jeho role je mimořádně důležitá. A my opravdu potřebujeme spolupracovat, aby se nám podařilo zachránit eh, a zastavit eh, přísun migrantů. My musíme zavřít dveře do našeho domu, protože přestěhovat se do Evropy to není právo, to je privilegium. A navíc eh, těmito kanály tak jak nám pronikají teroristé. Děkuji. Nyní pan Lutason na jednu minutu. Děkuji. Tento mandát vstoupí eh, do historie tím, že musí se stydět za více než 18 tisíc mrtvých na moři a končíme nejhorším možným způsobem reformou nařízení Dublinu, asilového nařízení. To všechno bylo zablokováno a vlastně tím, že vytvoříme toto nové nařízení pro vytvoření Eh, vytvoření tedy tohoto sboru a na to uvolníme ti miliony euro, tak to je jasné porušení lidských práv a v podstatě nemají jasný mandát, jak vyhledávat osoby na moři. To jsme chtěli, když se vyjednávalo a to jsme několikrát opakovali. A nakonec vlády, které kriminalizují nevládní organizaci jako Lodge Open Arms, které nemohly vplout do barcelonského přístavu jenom kvůli, a mohly tam nakonec se dostat jenom kvůli humanitární pomoci, ale nemohly je dále zachraňovat, takže to je velká chyba eh, z, z naší strany. Je, příští mandát musí skoncovat s touto ostudou a změnit radikálně naše politiky. Děkuji. Dámna Gal Un... Mnohokrát děkuji, paní Gal. Minutu a půl. Eh, vážený pane předsedo, vážený pane komisaře, eh, teoreticky Frontex přispívá k ochraně vnějších hranic, ale eh, především jsou to členské státy, které musí chránit tyto hranice. Frontex nemůže se vměšovat do svrchovanosti členských států a není možné také snižovat schopnost eh, členských států chránit svoje hranice. Důležité je zajistit spolupráci, ale zatím se nedaří dospět dohodě, která by eh, zajistila například spolupráci s Makedonií anebo s některými dalšími zeměmi, zvláště z hlediska readmise nebo navracení. Takže Frontex by tady měl také sehrávat určitou roli z hlediska navracení osob. Naší snahou je posílit ochranu hranic. V každém případě v Maďarsku to eh, bylo cílem. Naší zemi jsme posílili ochranu eh, hranic naší země, aniž bychom potřebovali evropskou pomoc. Eh, a my jsme v podstatě nezískali tedy finanční podporu. Eh, paní Guillaume, minutu. Bez pochyby bylo nutné posílit Frontex, protože společná ochrana musí být zpravována na evropské úrovni. Takže já podporuji tuto reformu Evropské pohraniční a pobřežní stráže, ale je nutné respektovat eh, práva těchto osob. Chtěla bych vyjádřit dvě politování která souvisejí také s budoucností. Lituji, že se nám nepodařilo v podstatě prosadit aktivní mandát z hlediska vyhledávání a pomoci. Eh, takže nevládní organizace tady berou na sebe riziko, členské státy si přehazují eh, tuto odpovědnost. Eh, takže šest měsíců už nevládní organizace fungují a e, lidé dále překračují hranice a převaděči z toho e, těží. Ta e, druhá reforma je vhodná, ale žádná reforma neproběhla na úrovni azylu. Víte, že členské státy blokují tuto situaci z hlediska azylu, i když ten návrh je na stole již déle než dva roky. Paní Tomašič, minutu prosím. Vážený pane předsedo, Frontex musí chránit externí hranici Evropské unie. Nicméně eh, ten směr, kterým se má vyvíjet eh, Frontex je špatná. Místo toho, abychom měli specializované jednotky, které budou schopny rychle zasáhnout v případě krize, eh, vytváříme jakousi policejní sílu, která je vysoce byrokratizovaná. To je opravdu pochybné. Problém nelegální migrace se musí řešit u zdroje a Frontex eh, se nyní bude tedy eh, účastnit eh, sice vracení migrantů, ale do třetích zemí, ale nikoli do těch zemí původu. Toto je politika která zajišťuje to, že budeme neustále bojovat proti nelegální migranci a e, zločinné, e, zločinné činnosti přímo na našich hranicích. Potřebujeme dramatickou změnu, nikoli změny kosmetické. Kienge, Pan Rangel tady není, takže paní Kienge na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. S velkým smyslem pro odpovědnost eh, náš parlament eh, předložil nebo odsouhlasil návrhu reformy eh, nářízení o pobřežní mm, stráži. My jsme překonali vnitřní rozpory, vyjednávali jsme a dohodli jsme se na textu, který by mohl být ambicioznější, ale který určitě přispěje k tomu, že se skonsoliduje jeden ze čtyř pilířů, které Eh, a které identifikovala eh, eh, komise řízení externích hranic. Zde připomínám, že ve stejném pilíři také je třeba, aby Evropa zintenzivněla činnost vyhledávání a záchrany lidí na moři. Hranice efektivně se budou řídit, to je pravda, ale především se musí respektovat základní práva při tomto. A naše, naše podpora této reformy znamená, že se nám podařilo i ochránit základní práva a zachovat eh, činnost záchrany lidí, což musí být priorita našeho společného asilového spis, systému. Já chci poděkovat panu Avramu Polosovi a chci zde vyslat poslední apel ohledně obnovení činnosti operace of Sofie, protože je třeba provádět operace záchrany. Děkuji. господин председател Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové, já si to pamatuju jasně před pěti lety, když jsem získal mandát v Evropském parlamentu, tak v té době e, myšlenka vytvoření pohraniční stráže e, byla pouze nejasná. Očekávali jsme, že se to bude realizovat někdy do roku 2030, ale ne dříve. Ale bylo to naivní, protože více než milion migrantů a uprchlíků překročilo naši hranici brzy na to. A my jsme nebyli připraveni zvládnout tento fenomén v takovémto rozsahu. Čili vyslala otázka, co dělat pro to, abychom byli schopni chránit své hranice v kritických situacích. My jsme eh, pochopili, že Schengen může existovat pouze za silnou, silnou externí hranicí. Pochopili jsme, že potřebujeme posílit bezpečnost na externí hranici. A dnes, po čtyřech letech, hovoříme tedy o té eh, pohraniční agentuře, která bude mít 10 tisíc pracovníků, dostane nové pravomoci. Já se domnívám, že právě tato nová agentura je skutečným projevem solidarity eh, mezi členskými zeměmi na okraji a uvnitř Unie. Tak eh, Catch the eye. Uh, eh, máme zde deset přihlášených do debaty. Já bych eh, eh, velice rád dal slovo všem deseti, ale prosím, dodržujte tu jednu minutu, poněvadž v 17 hodin budeme muset hlasovat a mezi tím musíme zvládnout ještě jednu debatu. Takže prosím, dodržujte tu jednu minutu. Paní Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové, je potřeba připomenout, že vlastně tento návrh reaguje na velkou chybu která se stala v letech two thousand and fifteen two thousand and sixteen kdy nebyla chráněna schengenská hranice tak jak by měla být. do evropy přišly za dobu two thousand and fifteen až two thousand and seventeen téměř two miliony migrantů. někteří to byli skutečně legální uprchlíci kteří prchali před eh, válečným eh, násilím ale byla tam také řada imigrantů kteří nemají nárok na azyl a kteří by měli být vráceni. proto já vítám posílení pohraniční a pobřežní stráže. evropská unie eh, musí chránit své bezpečí evropská unie musí poskytovat azyl těm kteří skutečně azyl potřebují a problém je v tom že jestliže sem přijdou tisíce nelegálních migrantů tak občané evropské unie se necítí bezpečně a odmítají potom přijímat i legální e, e, žadatele o azyl. takže je třeba tento návrh přijmout. děkuji. three godine uspjenog funkcioniranja europska obalna i granina straa postaje jo djelotvornija. při třech letech špatného fungování agentury tak a budeme schopni snad zajistit volný pohyb v rámci Schengenu. Vítám vytvoření eh, tohoto sboru 10 000 osob mužů a to je v reakci na nebezpečnou situaci na externí hranici. Myslím si, že eh, stálo za to eh, že jsme eh, mm, že se snažíme tedy přehodnotit celý ten postup udělování asilu. To je důležité nejenom pro Schengen a jsem rád, že i při kontrole vnějších hranic budeme mít eh, my podporu eh, celé Evropské unie, paní Stevens. Pane předsedo, kolegové, my jsme vždy podporovali Frontex. Poprvé to bylo v roce 2016, když Frontex byl pověřen eh, úkolem eh, více se zapojit do navrácení odmítnutých žadatelů o azyl. Dnes podporujeme Frontex znovu, protože toto je krok správným směrem. Frontex bude sehrávat velice důležitou roli při naplňování migračních politik. A to může fungovat pouze za silnou vnější hranicí, což zajistí Frontex. To, že bude mít více zdrojů a více pracovníků, eh, posílí také jeho schopnost plnit svou eh, úlohu. Eh, Frontex může navracet lidi a to nejenom do našich sousedních zemí, ale třeba eh, lidi z Maroka, ale bohužel už není možné vracet je dále, například do Nigeru. To je škoda. Pane Terič, já bych na začátku vyjádřil politování, že tak eh, důležité téma, kdy jde o tisíce životů a miliony eura, tak eh, kolegové Mm, o, o, v podstatě mm, tady e, nekladou otázky, nezajímá je to. A takže tady jde o otázku e, právního státu. Přece tady jsou to lidé, kteří nelegálně chtějí jít na půdu Evropské unie, tak musíme pevně jim říci, no, my se omlouváme, musíte jít zpátky. Na druhé straně však musí existovat jasná legální cesta pro ty, kteří potřebují azyl, protože všechny civilizované národy akceptují azylové právo. Takže právní stát, to je řešení. A já si kladu otázku, zda těch 11 milionů euro a zde eh, extra prostředky jsou nezbytné jenom proto, zda by stačilo, kdybych jenom aplikovali právo. Děkuji a nyní má slovo Pan Bogovič. Eh, veselíme, da je... Děkuji vám. Já velice rád eh, vidím, že Evropský parlament eh, dosáhl dohody ohledně ochrany vnější hranice, což nám zajistí mír, prosperitu a stabilitu v Evropě a samozřejmě také fungování šengenského systému. Bohužel v roce 2015 jsme to nebyli schopni eh, jak si, si to promyslet, ale teď už je jasné, že migraci je třeba zastavit. A musí následovat další kroky. Eh, to znamená, že Frontex by měl mít možnost navracet uprchlíky ze třetí zemí do třetí zemí. Eh, musím říct, že jsem se dostal do parlamentu, když byla eh, vlna uprchlíků na vrcholu a po poklesu nyní vidíme, že opět počty narůstají. López Aguilar. Ano, pane předsedo, pane komisaři, já jsem španělský socialista proevropský. Já uznávám a respektuji cíle eh, společného prostoru spravedlnosti, práva, bezpečnosti a integrované řízení externích hranic eh, a agentura pro po, po, stráž 10 tisíc mužů a financování, které někdy se zdá být přehnané, ale my jako socialisté, my jsme se snažili při, vylepšit to, předlatkali jsme pozměňovací návrhy, především pokud jde o návraty osob, pokud jde o základní práva a respektování základních charakteristických práv a mezinárodního práva. Ale zde na konci legislativy v podstatě. To je škoda, že zde je určitá nerovnováha, že zde neexistuje solidarita se jižní hranicí v EU. Španělsko nyní tedy mm, mm, je vlastně mm, tím poškozováno. A zde se zablokovala dublinská reforma, to je škoda. A dokonce to i vysí zde v Evropském parlamentu. Děkuji, pan Marias. Vážený pane předsedo, opětovně eh, bych eh, vám eh, chtěl předat ten pocit úzkosti a strachu obyvatel na pobřeží Egejského moře. Je tam celá řada uprchlíků a ilegálních migrantů. Nedávno na ostrově Samos došlo k reakci ze strany místní populace, kteří zdůrazňovali, že Frontex musí mít eh, lepší kapacitu, Frontex musí pracovat seriózně a chránit hranice. Nejenom námořní hranice, protože vidíme, že čím dál více eh, těchto toků se objevuje také eh, v rámci pozemních cest. Takže je naprosto nezbytné zlepšit práci Frontexu. Frontexu je nutné také zajistit řecko-albánskou hranici. Tady jsou eh, ilegální vstupy osob, eh, které také kradou v těchto oblastech.